a obdržel jsem šest usnesení a tím můžeme uzavřít diskusi, protože hlasovat se bude po rozpravě. A nyní další bod, který nás čeká, to je persekuce eh, muslimské etnické skupiny Rohingyů v Barmě za autory nejprve pan Tanok. Eh, Burma, překvapila svět eh, za poslední dva roky, protože dramaticky opustila ehm, autoritářský vojenský režim a přešla k demokracii. Nicméně ehm, tento vývoj nás nesmí odpoutat od situace eh, Rohingyů, kteří žijí jako mm, muslimové století a století a trpí diskriminací a násilím, a následným útokům v posledních letech jsou i mezi těmi nejchudšími, sociálně nejslabšími v této zemi, kde žije 40 milionů lidí a řada z nich utekla nebo se snaží utéct z Barmy. 300 tisíc uprchlíků žije v sousední Bangladeši, což je velice chudá země a která není schopna řešit příliv těchto uprchlíků a poskytovat jim základní pomoci, když se snaží. A E, i vlastně ta hranice je zelenou hranicí bez přechodu oficiálních. Moje skupina EKR apeluje na ukončení násilí a nyní nadešla chvíle, aby orgány v Rangunu přešly od slov k činům. Z dlouhodobého pohledu to znamená vytvořit inkluzivní společnost založenou na dialogu a skutečné demokracii, právním státu a Eh, stejn, stejných právech pro všechny. Je to vlastně poprvé v tomto parlamentu, kdy diskutujeme o situaci hranky v bar, bor, na barmě. Děkuji. A pan Repo, další. Pane předsedající, po incidentech, ke kterým došlo v květnu, Nyní opět došlo k tomu, že se odehrály incidenty mezi buddhistickou většinou a menšinou Rohingyů. Tato menšina je vyloučena a stát se na tom podílí. V roce 2011 eh, došlo k rozšíření občanských svobod, došlo k propuštění mnoha vězňů ale i navzory tomu eh, neustále umírají lidé pocházející z menšin. Ten konflikt je starý již po staletí, ale prezident by měl vyslat jasné poselství v tom smyslu, že není možné, aby tito lidé byli zneužíváni a vyháněni ze svých domovů. Lidská práva eh, jsou pro všechny, nezávisle na tom, odkud pochází to bych chtěl připomenout. To je také e, závazek Myanmaru z hlediska mezinárodního práva. Děkuji. Další řečník, paní Verža. Minutu máte. Děkuji, pane předsedo. Od roku 2011 barvské orgány vyslaly určité signály vstřícnosti, otevřenosti a mm, nebuďme ale tímto nějak oblouzněni, protože zde mm, v Arakanu dochází k represálím, což je neakceptovatelné, protože se ukazuje, že situace e, menšiny Rohingyů je e, špatná. To je podle OSN nejvíce persekovaná menšina na světě a pan e, prezident Hensein deklaroval, že <clears throat> tedy bude řešit tuto otázku, ale došlo k tomu na začátku srpna, že vyhostili tři humanitární organizace, které se jim snažily eh, pomáhat. Human Rights Watch například. A jaká byla reakce tedy mm, mezinárodního společenství? Mezinárodní společenství je slepé, protože podepisuje obchodní smlouvy a ruší sankce, i když zneužívání práv eh, tam pokračuje, to je bez komentáře. Děkuji. Další řečník je paní Esa Minuta. Komisary, Pane předsedo, paní komisařko, menšina rohinských muslimů je na tom stále hůře v Barmě, neboť to tyto události začaly na počátku léta, neboť tam se konalo údajné znásilnění a potom došlo k zabití mnoha lidí. Nyní se útočí také na mnichy a vůči mus, muslimům existuje napětí. Tento konflikt je starý už několik stovek let, ale pod poté, co byla u moci vojenská diktatura, tak se Rohingyům nedařilo lépe. Dnes nejsou uznávani za menšinu a mohlo by se to dokonce vyvinout v, geno, v genocidu. My jsme slyšeli v poslední době sice povzbudivé novinky, ale všem na druhé straně se mezinárodní společenství nesmí do tohoto konfliktu vněšovat. Nesmíme ztrácet tyto události ze zřetele. Paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Vláda Myanmaru se ubírá cestou otevření. Také nabídla Eh, politické svobody, propustila téměř všechny politické vězně a také vedla jednání o ukončení bojů s mnoha etnickými skupinami. O to šokující je, že vůči Rohingům eh, deprese pokračují a jsou stále větší. A došlo také k tomu, že jsou někteří zabiti, zraněni a také byli vnitřně v rámci země relokováni. My jsme o této situaci již diskutovali a v, té, v tomto usnesení stanovujeme naše požadavky. E, e, zodpovědní za tyto nepokoje musí být potrestáni a musí být vyvozeny závěry. Vláda však musí mít dostatek odvahy tak, aby se vypořádala s příčinami a našla řešení. A právě proto je nutné této menšině nabídnout perspektivu státní příslušnosti. Za tímto účelem je třeba vytvořit příslušný právní rámec, ale státní příslušnost je velice důležitá věc, protože mají právo žít jako občani v multikulturním státě. I EU by měla o tomto hovořit s vládou v Myanmaru a také vládu podpořit. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Já eh, jsem, eh, se omlouvám, že jsem začukal trochu dříve, než jsem měl. A další řečník je paní Hall. Minuta pořád ještě existují velké problémy v Barmě, i přesto, že eh, v roce 2011 hm, došlo k pozitivnímu neočekávanému politickému vývoji, ale je předčasné usnout na Vavřínech, protože především eh, eh, ten, je zde ten spor mezi Rongyemi a rakinskými buddhisty. Samozřejmě nelze používat různý metr, pokud jde o lidská práva, protože před pár lety jsme viděli, jaké byly čistky v bývalé Jugoslávii, k čemu všemu tam mohlo dojít. A to je jenom eh, kousek od nás, ale mm, teď eh, nemůžeme tedy zavírat oči před podobnými čistkami, které jsou na tisíce mil, eh, mil od nás. A zde je třeba, protože i je třeba vyslat signál muslimskému světu, že Evropská unie je spravedlivá, že zachází se všemi stejně. I obchodní preference, eh, o kterých se hovoří, eh, to je něco, o co bude brzy řešit parlament. A já bych chtěla zde zdůraznit, že všichni lidé v Barmě mají právo na eh, uplatňování lidských práv bez ohledu na mm, vyznání, bez ohledu na etnický původ. Děkuji. Děkuji za EPP. Pan Šogor, minuta. Děkuji, pane předsedo. I když barmská vláda udělala jakási slibná opatření na podporu demokracie v zemi, přesto je očividné, že diskriminace jakékoliv menšiny může vést ke katastrofám a tragédiím. A právě proto je důležité, že jsme vypracovali tu, toto usnesení, protože to je jasný signál pro barmskou vládu, která vidí, že my monitorujeme tento vývoj a také neakceptujeme pro následování jakékoliv menšiny protože vývoj menšin je součást demokracie a my bychom rádi považovali Barmu za demokratickou zemi. A to není možné, pokud dochází kvůli etnickému původu k diskriminaci. My musíme obhajovat eh, naše hodnoty, které požadujeme ode všech našich partnerů, včetně našich členských států. Děkuji. Děkuji vám. A za SAD paní Geringe Odenberg. Děkuji, pane předsedo. Z násilnění mladé buddhistky ve státě eh, Rakine v, na, v Barmě eh, způsobilo velké násilí mezi těmito dvěmi komunitami a to donutilo prezidenta Barmy, aby eh, Ehm, vyhlásil výjimečný stav v celé zemi. Je třeba říci, že eh, pořádkové síly ehm, neintervenovaly, jak měli, eh, přihlíželi pouze. V celé zemi desítky tisíc osob eh, bylo zabíjeno Barma je jedna ze zemí, kde existují mm, mm, tence mezi různými etniky, to je velice flagrantní a vláda by měla respektovat své povinnosti, především musí zaručit přístup eh, Eh, obyvatel eh, k, eh, k humanitárnímu právu a musí i nastolit podmínky pro činnost nevládních organizací. Samozřejmě je třeba tuto zemi podporovat v demokratickém snažení, ale zároveň i přistoupit k sankcím, pokud to bude nutné. Děkuji. Paní Jatemaky. Pane předsedající, Rohingyové muslimové patří k jedné z nejvíce pronásledovaných menšin celosvětově. Situace ohledně lidských práv v Barmě se sice zlepšuje, ale situace Rohingyů se neustále zhoršuje. Mně v této otázce udivuje jedna věc, a totiž, to, že Ancoky, světově uznávaná bojovnice lidská práva, v této věci naprosto mlčí. Je to porušování lidských práv v její vlastní zemi. A e, tady bychom tedy mohli předpokládat, že ona, jakožto opravdu celosvětová autorita, by měla být, mít vůli se do celé situace nějakým způsobem zasáhnout tak, aby se zlepšila situace Rohingyové. Ansuki, která dostala Nobelovu cenu míru, by v této věci mohla pozdvihnout svůj hlas. A Evropská unie by měla učinit vše, co je v jejich silách. Děkuji. Děkuji za EKR. Pan Bělan, prosím. Pane předsedo, eh, banská vláda eh, se snaží rozšiřovat demokratické svobody, například osobozuje politické vězně, ale zároveň se dopouští eh, činů, které jsou v rozporu s lidskými právy. A to, co právě teď se děje s menšinou Rohingyů, to je toho jeden příklad. Odmítají se jim jakákoliv práva, práva menšin, což znamená, že Eh, tyto osoby jsou v podstatě eh, bezstátní, jakoby bezstátní příslušnosti, jsou to uprchlíci, a i eh, do, v, této, v tomto regionu, kde žijí, dochází k obrovské humanitární krizi. Je třeba vést nestrané vyšetřování, které se týká násilných aktů a především jít cestou smíření, mírového smíření a demokracie v této zemi. Především je třeba Eh, skoncovat se své volným zatýkáním těchto muslimů a já jsem přesvědčena, že tato země bude akceptovat spolupráci s OSN a eh, protože zákaz diskriminace podle hm, původu to je jedno ze základních práv, ke kterému se musí Barma přihlásit. Dále třeba řešit otázku svobody tisku. Novináři jsou kontrolováni ze strany vlády, pouze 1% této země má přístup k internetu. Tato situace se musí co nejrychleji změnit. Děkuji. A pan Sonik nyní má slovo, minuta. Pane předsedo, otázka porušování lidských práv v Barmě se vrací na přetřes opět Eh, zde přátelené strany eh, proti sobě páchají násilí a mm, často eh, mm, se odvádí pozornost od tohoto problému, že by se o tom nemělo údajně hovořit na mezinárodní scéně a e, muslimská populace, která žije e, na severu státu Rakhin, i když je to početná menšina, tak e, za menšinu není považována státem. Utíkají do Bangladeše, ale často Bangladeše vrací. Takže ty, tyto lidé potom v podstatě se žijí ve váku, nikam nepatří. Je to skupina, která také je vydírána, konfiskuje se jim půda, jsou nuceni pracovat ve vojenských táborech, mm, porušování lidských práv mm, je eh, jasným důkazem bezprecedentní diskriminace. Mezinárodní společenství se musí do toho vložit a apelovat na reformy v této zemi. Děkuji. Další řečník, paní Kretu. Vážený pane předsedo, tento týden jsme zjistili, že došlo k dalšímu případu etnicky podmíněného násilí. Americký velvyslanec v Bengázi byl zastřelen, on byl zastáncem uh, individuálních svobod a lidských práv a v rámci mezietnických eh, násilností bohužel přišel o život. Rovněž tři členové eh, menšiny Rohingyů byli usmrceni. Napětí mezi buddhistickou většinou a eh, muslimskou menšinou Rohingyů je každým dnem silnější. Požadujeme od banské vlády, aby řešila toto napětí, aby ho vyřešila eh, mírovým způsobem. Děkuji. Děkuji a nyní pan Karim. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že události jsou šokující. Násilí na, Rohingo, na Rohinzích op opravdu nás vede k tomu, že musíme reagovat, ale došlo k určitému nedostatku reakce a e, to souvisí s tím, že právě osobnost Aung San Suu Kyi, e, se kterou spojujeme tolik nadějí a kde také jsme vyvěsili její portrét z naše budovy Bruselu, tak ona si musí uvědomit, že je to její etnikum a její lidé jsou týráni a mučeni a ona mlčí. My voláme eh, pro potom, aby došlo k rehabilitaci těchto lidí, aby dostali zpět svůj majetek a také všichni musí vědět, že musí toto etnikum eh, chránit a pan eh, prezident ten Saim musí také udělat opatření, aby k tomu už nedocházelo. A nyní catch the eye. Paní Olan. Děkuji. Nedávné rozpory a konflikty mezi etniky v Burmě, eh, Barmě nejsou jedinou událostí, ale souvisí to s tím, že již po dlouhá léta nejsou tyto události a konflikty řešeny. Došlo k tomu, že bylo mnoho lidí zabito a zraněno. My musíme trvale udrže, vyřešit tento konflikt a musíme zabezpečit také e, klid v této oblasti a musíme se také snažit o usmíření mezi etniky. Rohingové také musí přispět k tomu, aby byl zahájen konstruktivní dialog neboť demokratická společnost se také rozpozná tím, jak zachází se svými menšinami. Děkuji. Eh, Děkuji a nyní pan eh, Romeva Rueda. Jak již řekli někteří mý kolegové, ani vláda, ani politická opozice nezaujaly veřejný postoj ve prospěch obětí. My musíme především vysoce ohodnotit ty občany v Barmě, kteří pozdvihli své hlasy. Je jasné, že musí se, musí se skoncovat se zatýkáním Rohingů a také musí být ukončeny veškeré násilné činy je také naléhavé, aby barmská vláda poskytla nevládním organizacím a také dalším agenturám přístup do, na, do těchto území a také, aby rohingové a další etnika měli přístup k humanitární pomoci. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego a za Evropskou komisi paní Vasilu. Eh, Pane předsedo, dámy a pánové, hm, násilí, ke kterému došlo v květnu mezi eh, buddhistickou muslimskou komunitou ve státě Rakine, to byla tragédie, která vedla k, eh, k hodně úmrtím, k v podstatě válečnému konfliktu a stovky tisíc lidí skutečně bylo nuceno opustit domovy. Toto bylo o to více zklamáním, poněvadž eh, eh, v Myanmaru v Barmě došlo k velkým mírovým změnám, které proběhly klidně. A to je něco, co ale nás vrací jakoby v historii zpět. Takže nám jde o eh, lepší budoucnost všech v Barmě. Po mnoho, mnoho let eh, Barma podporovala mm, pohod podporovala mm, lidi a příslušníky Rohingyů na severu. A v roce 2007 24 milionů euro bylo pro tento účel vynaloženo. A eh, v dubnu ministři EU si připomněli, že je třeba objasnit právní statut těchto osob, tedy e, příslušníků etnika Rohingyů. A jménem e, vysoké představitelky tedy vítám vůli vlády e, reagovat na obavy mezinárodního společenství, tak jak to i vyjádřili ministři ve svých diplomatech s Myanmarem. A i mezinárodní diplomaté eh, vyzývají k mezinárodnímu dialogu, který proběhne na konci měsíce eh, v hlavním městě eh, Myanmaru. A zde bude prostor tedy projednat situaci jako věc vnitřní politiky, ale má to své externí zahraniční prvky, poněvadž to postihuje naše zájmy a poněvadž to Eh, i poškozuje imič Myanmaru v zahraničí. Je proto třeba pokračovat v kontaktech s vládou a paní místopředsedkyně komise jim sdělila toto. Očekáváme, že Myanmar bude respektovat mezinárodní standardy, co se týče lidských práv, občanství a zacházení se zadrženými osobami. Za druhé, Humanitární přístup by měl se ještě zlepšovat, a to především v oblastech eh, na severu státu Rakine, kde došlo k pozastavení humanitárních akcí. 60 tisíc lidí asi stále ještě je v dočasných táborech. A jak i jako jasně řeklo, Evropská unie je ochotná a připravena pomoci všem těm, kteří byli postiženi násilím. Vláda umožnila oficiálně návštěvy příslušníků mezinárodního společenství, včetně EU, kteří mohli nastavit, navštívit stát Rachine, ale e, samozřejmě vítáme to, e, že můžeme na vlastní oči zjistit stav věcí, ale je třeba udělat ještě více, aby se bojovalo s negativním image, s negativním vnímáním a to je, mm, je třeba tedy zlepšit třeba přístup mezinárodních a lokálních médií. Vláda veřejně řekla, že bude hledat řešení uvnitř Myanmaru. Obě etnika se musí naučit, jak eh, žít vedle sebe eh, mírovým způsobem. A i eh, prezident vytvořil nezávislou vyšetřovací komisi, která má navrhnout střednědobá i dlouhodobá řešení. To je krok správným směrem. Komise do poloviny listopadu 2012. tato komise pardon, má eh, vydat zprávu do poloviny listopadu tohoto roku. Doufejme, že bude zveřejněna. A je třeba tedy hm, vyhnout se oddělení komunit. Ne, eh, to řešení naopak musí se snažit o integraci, o propojení obou komunit. Vláda by měla eh, pracovat s občanskou společností a snažit se o dialog mezi komunity, komunitami a vytvořit skutečně inkluzivní barmskou identitu. Vzhledem k velkému počtu Rohingyů v Bangladeši a vzhledem k tomu, že máme obavy o stav uprchlíků v těchto táborech, tak doufáme, že mm, ty dotčené vlády začnou brzy jednat o tom, jak tento problém uprchlíků řešit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Děkuji vám bylo předloženo šest návrhů usnesení a nyní končím debatu a hlasovat se bude po ukončení rozpravy o všech třech usneseních.